to vyřídíme. Hello, and So now we will have colleague... Takže teď, kolegové, budeme mít vysvětlení hlasování. We will start with the budget. Začneme u rozpočtu na rok 2012. A pan Fox by nám rád vysvětlil, jak hlasoval. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dnešní hlasování o rozpočtu je další